webových stránkách plenární schůze. Příslušné rumunské úřady mě předali žádost o zrušení imunity poslance Dana Nika. Podle článku 9 eh, řádu bude vlastně tato žádost předaná výboru pro právní záležitosti. Paní Renáte Weber opustila frakci EPP a od 17. listopadu 2014